Mám eh, ještě další eh, smutná sdělení. 19. prosince zemřel náš kolega Filip eh, Bradburn ve věku 63 let po těžké nemoci. Kolega Bradburn byl poslancem tohoto parlamentu od roku 1999 a kdo ho znal, to potvrdí, zastával se eh, velkou píchou svou region West Midlands. Zahájil svou politickou kariéru poté, co eh, více než 20 let eh, působil jako městský urbanista. Eh, jménem Evropského parlamentu jsem jeho eh, přátelům již vyjádřil upřímnou soustrast a toto bych chtěl učinit ještě jednou. Evropský parlament na pana Bradburna nezapomene. 26. prosince loňského roku eh, zemřel Leo Tindermans ve věku 92 let v jeho domě poblíž Antwerp byl velmi ovlivněn brutální okupací eh, jeho domova nacistik, což ho zastihlo eh, v mladém věku 18 let a přimělo k útěku. Eh, celoživotně pak usiloval o mír v Evropě jako poslanec belgického parlamentu, jako premiér belgického království, jako ministr zahraničních věcí své země a také jako člen Evropského parlamentu v prvních přímých volbách do Evropského parlamentu byl Tindermans v Belgii zvolen eh, s takovou většinou, že noviny ho již tenkrát jmenovali mistr Evropa. Já se domnívám, že toto jméno nesl právem a bezesporu byl velkým Evropanem. Jeho rodině vyslovuji jménem Evropského parlamentu eh, naši upřímnou sostrast. Určitě uchováme eh, jeho památku v úctě a prosím vás, abyste nyní povstali eh, na památku Lea Tindermane a pana Bradburna.